surely, surely we were on our way to the exchange of views on... Dobrý den. Chtěl bych říci, že tedy teď nás čeká bod číslo 14. Průběžná zpráva v zájmu dosažení pozitivního výsledku postupu schvalování, eh, pardon, ehm, pardon, mm, dohoda o programu sledování financování terorismu uzavřená mezi EU a USA. Zpráva o druhé inspekci. V roce 2012 jsme zveřejnili veřejné sdělení, kde jsme také informovali o obecných eh, závěrech, které eh, vypracoval tento kontrolní orgán. Nyní zde vítám pana Reinharda Príbe, je to ředitel na ředitelství pro vnitřní bezpečnost. Pan Príbe nás stručně informuje o tom, jak, to dochá, jak je to s prováděním dohody mezi Evropskou unii a USA. A proběhne také výměna názoru o zprávě o druhé inspekci tohoto společného kontrolního orgánu Europolu. A také zde ještě vystoupí paní Isabel Cruz, kterou zde srdečně vítám. Paní Isabel Cruz je předsedkyní společného kontrolního orgánu Europolu. Paní Isabel Cruz nás informuje o nálezech, o závěrech této druhé inspekci a pan Reinhard Príbe, kterého rovněž vítám a vítáme ho e, znovu zde na výboru Libe. Pan Príbe také nás ještě podrobněji informuje o všech eh, zjištěních této inspekce. Takže nejprve bych chtěl požádat pana Reinharda Príbeho, ředitele pro vnitřní bezpečnost GŘ Home z Evropské komise. Máte slovo. Velice děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Chtěl bych vám všem poděkovat za pozvání, abych vás informoval o tom, jak to vypadá, jaká je stávající situace provádění dohody eh, o TFTP. V podstatě eh, za pár dní už tomu budou dva roky, kdy toto funguje a myslím si, že už jsme zatím dosáhli celé řady zkušeností s prováděním této dohody. Myslím si, že také bude užitečné, pokud vás informuji o takovém širším kontextu ještě předtím, než se eh, podíváme konkrétně na tu zprávu společného kontrolního orgánu. Eh, chtěl bych vás ještě informovat o tom, jak, jaké jsme vlastně měli plány ohledně té druhé inspekce společného kontrolního orgánu. Chtěli jsme obecně, máme tedy konkrétní eh, přeskumy, společné přeskumy z EU a USA, o tom se hovoří v článku 13 dohody. Výzkum Výsledky těchto přeskumů jsou ve zprávě, kterou komise eh, předložil také Evropskému parlamentu a radě. Jak víte, tak to, ten první přeskum ten eh, byl v únoru loňského roku a v březnu 2011 eh, to tedy bylo zveřejněno komisí. Druhé komplexní přeskoumání má proběhnout v říjnu tohoto roku. Znamená to tedy, že to vlastně bude mírně po Poté, co vlastně propadne ta lhuta, eh, která činí pět let, je to lhuta pro zachování údajů. Díky tomu datu také budeme schopni vám prezentovat eh, tu zprávu o přeskumu ještě tento rok, což jsme vlastně už předeslali v té první zprávě o přeskumu. Eh, celkově ten, celá ten postup přeskumu je velice otevřený a máme se takový obecný přístup i k tomu druhému přeskumu. E, po těch šesti měsících jsme se soustředili zejména na jednotlivé nástroje, které byly v rámci této dohody e, e, které byly zřízeny a ta druhá, ten druhý přeskum se soustředí na podrobnosti. Také se podíváme, zda byla doporučení toho prvního přeskumu vzata v úvahu, zda na ně bylo zareagováno. A také zde máme Eh, ověřovací mechanismus Europolu podle článku 4. Ten budeme také například přeskoumávat, zda dobře funguje ten eh, mechanismus eh, kontrolní. Chtěli bychom se také věnovat jednotlivým článkům té dohody, která se týká reciprocity, vzájemnosti a chceme připravit i podrobnou statistiku o provádění samotné dohody. Ale je pravda, že celkově ten přeskum je otevřený a obě strany mohou k tomu ještě podávat další návrhy. Takže co se týče toho prvního přeskumu, celkově jsme došli k závěru, že ta dohoda funguje uspokojivým způsobem, jak komise na jedné straně, tak americké ministerstvo na druhé straně jsou velice konstruktivní a usilují o dobré fungování této dohody o zpracování předávání údajů o finančních transakcích. Komise také při mnoha příležitostech řekla například na různých schůzkách EU, USA, eh, hovořila o těchto otázkách se svými protěžky, zejména s mm, ministrem Cohenem. Jaké máme zkušenosti? Vypadá to, že provádění dohody je takové vlastně je, je to vlastně, není to něco, že by, že by to byla nějaká jednorázová akce, prochází, dochází k tomu provádění dohody v podstatě po celou dobu postupně v jednotlivých fázích. Nyní mi dovolte několik informací o kontrole. Domníváme se, že k provádění dochází uspokovým způsobem. V květnu 2000 Jedna tedy došlo k velkému, eh, došlo k školení, bylo zde školení, bylo zde také, byli zde také eh, jmenováni kontroloři v rámci SWIFT. Eh, jsou zde také pravidelná, pravidelné informace, pravidelné briefingy a máme od nich, nebo komise od nich také dostává pravidelné informace USA také má um, rovněž na své straně stanovila různé úkoly a eh, systém kontroly. O tom ještě, to vlastně budeme ještě přeskoumávat v rámci toho druhého přeskumu. Je důležité, aby to vše fungovalo hladce, abychom to mohli pokračovat. Proto jsme také považovali za důležité, že to, že i když zatím jsme s tím plněním dohody spokojeni, myslíme si, že by bylo ještě lepší zlepšit různá bezpečnostní opatření v rámci této dohody. A eh, jde o to, že, že eh, jde o velice eh, náročné činnosti, Eh, občas eh, jsou tam problémy s tím, že třeba lidé mají dovolené nebo jsou nemocní a vlastně najednou tam chybí nějaký zaměstnanec, který odpovídá za nějaký konkrétní úkol. Myslím si, že i na to jste někteří z vás poukazovali. Eh, také jsou zde kontroloři, kteří jsou vlastně zaměstnáni na částečný úvazek a pak je tam kontrol, který tam funguje na plný úvazek. Takže co se týče roku 2010, USA a EU se rozhodly ještě jmenovat další osobu na, eh, Franc, eh, pardon, na americkém um, ministerstvu financí. Pak eh, zde máme ještě a, ten, a, ten, a ta druhá osoba vlastně byla takovým významným ústupkem americké strany. Ukazuje to skutečnost, že USA si jsou plně vědomi citlivosti celé otázky a toho, že pro EU je důležité, aby zde byl dobrý dohled nad celým plněním dohody. Také jsme zač, zahájili již zahájili jsme Um, nábor nových, eh, no, nového eh, pracovníka, který bude mít za úkol právě dohled a kontrolu. Je to dost obtížné takového pracovníka najít, protože potřebujeme velice kvalifikovaného člověka, který bude mít bezpečnostní prověrku. Bude to také člověk, který musí dobře rozumět konkrétním bezpečnostním opatřením této dehody. Komise doufá, že takový člověk by eh, nastoupil na své místo asi v září, to znamená, že už se vlastně zúčastní toho druhého přeskumu. Pane předsedo, ještě na závěr bych chtěla říci, že asi víte, že článek 4 dohody dává Europolu právě možnost kontroly. Hovoří se zde o zvláštní jednotce v Europolu a eh, tato jednotka tedy má spolupracovat s americkým ministerstvem financí. Máme ještě další podrobnosti, ale myslím si, že o těch konkrétních podrobnostech jednotlivých eh, mechanismů a o tom, jak eh, Europol přímo eh, se toho účastní, že to tedy necháme na později. Děkuji. Velice děkuji za vaši zprávu, říká předseda. A dnes, teď bych chtěl ještě přivítat paní Isabel Cruz, která nás informuje o hlavních zjištěních během tohoto přeskumu. Prosím, máte slovo. Presidente, eh, em primeiro lugar, em nome da instância, queria agradecer o convite para ter a oportunidade de apresentar este segundo relatório que é da, da fiscalização. Que... Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vás za to, že jste mě pozvali do tohoto výboru a že vás mohu krátce informovat o té společné kontrolní instanci Europolu. Já bych tedy vás nejprve seznámit s touto první zprávou, která byla vypracována v říjnu 2010, kdy proběhla inspekce a kdy jsme také mohli kontrolovat určité takové ty eh, kritické body. Eh, kontrolovali jsme, jak všechny ty věci probíhají a také jsme eh, kontrolovali provádění článku 4 dohody. Samozřejmě že zde byly určité překážky ze začátku nebo určité obtíže, protože například ještě pouze několik dní předtím, než ta samotná inspekce začala, tak nás USA tak nám USA řeklo, že vlastně oni považují si ty relevantní do, dokumenty za tajné, takže i tedy ta zpráva vlastně musí být tajná. Nicméně toto se nakonec podařilo nějak vyřešit. My jsme Celkově tedy připravili zprávu, kde bylo pět hlavních doporučení. Jsou, byly tam určité body, které eh, se ještě museli eh, opravit. Eh, v listopadu 2011 jsme uskutečnili inspekci, která vlastně byla následnou inspekcí po té první misi, po té první inspekci. Takže opět jsme kontrolovali jednotlivé prvky článku 4, rovněž, a rovněž článku 9 a článku 10 dohody. Naše inspekce eh, kontrolovala dohled nad některými, eh, některými žádostmi a jinak eh, i ostatní záležitosti v rámci této smlouvy. Co se týče konkrétního článku 4, tak jsme došli k závěru, že všech pět doporučení, tak tam tedy, že tedy dvě z nich byla splněná z těch pěti. Tam se vlastně jedná o toho, o toho ochránce osobních údajů a o možnost jeho zásahu během celého procesu. A co se týče toho druhého doporučení, tak tam jsme měli pocit, že to doporučení je také splněno. Ještě tam tedy zbývají tři doporučení, která jsme učinili v minulosti a tato tři doporučení ta ještě zatím nebyla zcela stoprocentně splněna. Co se týče článku 4, tak došli jsme k závěru, že e, pracovník pro ochranu údajů plní dobře svou úlohu, na základě naší analýzy. Nicméně jsme museli také, nebo musíme upozornit, že co se týče stanoviska podle té první žádosti, tam, jsou, tam se objevily některé dotazy a tam vlastně ty dotazy stále ještě nebyly zodpovězeny. Znamená to, že zatím se ta situace ještě nějak nepohnula. A dále, co se týče těch dalších bodů, musíme také říci, že eh, vlastně USA dostali pozitivní odpovědi od Europolu. Některé žádosti byly tedy lépe odůvodněné, jiné byly méně odůvodněné. To vlastně bylo podobné jako během té první inspekci. V některých případech nám přišlo, že to odůvodnění je takové příliš obecné. Dále jsme došli k závěru, že zde není žádný limit na zeměpisnou působnost. V podstatě je tam zahrnut celý svět. A e, v případě Eh, těch, toho předávání údajů. A dále jsme také došli k závěru, že jsou zde vlastně, ty žádosti jsou zasílány měsíčně, každý měsíc a vždycky pokrývají nebo se týkají celého měsíce. To znamená, je to vlastně každý měsíc během celého roku, takže zde máme určitou uh, kontinuitu. To znamená, od začátku celého toho procesu lze říci, že jsou zde tedy ta žádosti od července 2010 každý měsíc, tam byly dva. A v těch dalších následujících měsících tam vlastně někdy ty žádosti se vlastně týkaly těch předcházejících měsíců. Nyní otázkou je tedy, o jakých zde hovoříme. Um, transakcích. Ehm, je dost těžké říci, zda jsou zasílány ehm, více osobní či méně osobní údaje. Došli jsme k názoru, že jsou zde také dotazy, které se týkají domácích, vlastně vnitrostátních finančních transakcí, které se týkají členských států. E, jsou to různé druhy údajů a informací. A e, je důležité, aby ty údaje byly specifické a aktuální jsme svědky toho, že i USA nám poskytuje více informací, nicméně v praxi je to tak, že ty informace jsou spíše vlastně takové informace veřejné sféry a ty jsou dostupné. Velice často ty jejich informace nebyly aktuální, často byly zastaralé a tím pádem eh, nám přišlo, že někdy ty jejich eh, informace jsou vlastně pouze eh, mechanicky okopírované z jiných dokumentů. Inspekce se také dívala i na další věci. Eh, společný kontrolní orgán ne- nemohl některé věci správně zkontrolovat, protože některé informace byly podány pouze ústně a tam jsme tedy ne- nebyli schopni provést kontrolu. Europol nám sdělil, že ty, ty informace, že některé informace byly podány pouze ústně a vůbec v té písemné podobě neexistují. A také pra, probíhají pravidelné schůzky, které eh, jsou eh, tajné, které eh, jsou důležité pro ověřování informací, které Europol používá. To je velice důležité, protože musíme být schopni ověřit, zda určité informace jsou odůvodněné či nikoli a tím pádem potřebné. Dále je zde článek 9, jedná se tedy o spontánní poskytování informací, nevyžádané informace. Zde, jsme, zde nemáme žádné poznámky, ne, ne, neidentifikovali jsme tam žádné nedostatky e, těchto druhů poskytování informací bylo pouze nízké číslo v porovnání s, celkem, s celkovým počtem údajů zaslaných e, USA. Nyní článek 10. To jsou zvláštní žádosti o ověřování Eh, údajů, které se týkají eh, amerického programu TFTP. Původně tam bylo šest žádostí v roce, v těch prvních šesti měsících. Poté 65 žádostí, poté 71. A to jsou jednak vlastně, se to týká členských států u Europolu. A ještě dále hovoříme o objemu informací, o nichž se zde jedná. Myslíme si, že zde zatím těch eh, žádostí o informace není příliš mnoho. No a ještě mám poslední informace. Chtěla bych říci, že Europol zaslal společnému kontrolnímu orgánu dopis, kde vyslovil názor, že výbor Libe by také eh, měl mít eh, vlastně možnost přístupu k té zprávě. Hovořilo se o tom na minulé plenárce. Došli jsme k názoru, že tam neexistují žádné překážky k tomu, aby Europol mohl tuto zprávu zpřístupnit Evropskému parlamentu. Nicméně eh, společný kontrolní orgán sdělil, že tedy tam vlastně v té zprávě není nic, co by mohlo nějak ohrozit důvěrnost celého procesu, celého tohoto programu. Velice děkuji, říká předsedo, a nyní si vyslechneme pana Roba Wrighta ředitele Europolu. Děkuji mnohokrát, dobré odpoledne členům vašeho výboru. Děkuji za příležitost, že mohu promluvit k tomuto výboru, k této důležité otázce. Chtěl bych také poděkovat výboru a JCB nejen tedy za dnešní vystoupení, ale také za veškeré rady, poradenství, které nám poskytli poskytly Europolu, abychom mohli naplňovat tuto dohodu a Odvedli jsme velkou, velký kus práce spolu s ECB. E, to bylo velice dobré. Takže dnes e, můžeme říct, že se situace zlepšila. Jediný formální mechanismus e, pro revizi této dohody je uveden v článku 13, kde má vedoucí úlohu komise a ze zkušeností víme, že dnes co zde probíráme, je jako pouze součástí, jednou ze částí této dohody. V loňském roce jste mě přizvali, abych pohovořil o první zprávě společného kontrolního orgánu a Poskytl jsem vám tehdy hodně informací, co se týče úlohy Europolu v rámci této dohody a myslím si, že sekretariát tyto informace opět rozdal. Tyto informace eh, v tomto dokumentu stále platí. Myslím, že tam je velice dobrý popis toho, co se odehrálo v dané oblasti. Také musíme napravit určité nedorozumění. Eh, která vznikla, co se týče modalit podmínek naplňování této dohody. Minulý týden jsem poskytl dodatečné informace předsedovi výboru, abych eh, vysvětlil, co děláme, abych to hlavně zaktualizoval oproti činnostem, které jsme prováděli v loňském roce. Myslím, že váš výbor obdržel hodně informací, což myslím jde i nad rámec operačních aktivit a to také myslím, zohledňuje vysokou míru zájmu, veřejného zájmu a Europol sám chce fungovat velice zodpovědným, transparentním způsobem. Bez ohledu na citlivé otázky v dané dohodě, včetně eh, tzv. citlivých informací pro výzvedné služby, eh, chceme fungovat transparentně a v tomto smyslu je pro nás prioritou, aby veřejnost měla přístup k žádostem, podobně jak tedy váš eh, předseda eh, předložil žádost eh, Europolu, včetně důvěrné zprávy, která se týká této oblasti. A pochopitelně musíme fungovat v rámci právního rámce. Europol má jasný právní rámec, kde, který je postaven na zájmu veřejnosti a také eh, veškeré citlivé informace musí být zveřejněny ovšem tak, aby to nějak neohrozilo fungování, fungování našich eh, partnerů v oblasti tajných služeb. Také co se týče konzultací s třetími stranami, to opět může být eh, ovlivněno, co se týče poskytování veřejnosti. Slyšeli jste od paní Kruse, že tady nejsou žádné namitky a musíme také konzultovat názor Spojených států amerických, což jsou původci většiny těch citlivých materiálů, které jsou zasílány a poskytovány Europolu. Stále čekáme na stanovisko USA. Slyšeli jste paní Cruz, že řekla, že minulý týden na jejich plenárním zasedání probírali stanovisko společného kontrolního orgánu a také souhlasili s tím, že můžeme eh, sdílet eh, tuto zprávu s USA Nicméně, dokud tuto zprávu nebudu mít plně k dispozici, tak eh, nemohou vyhovět požadavkům na zveřejnění. Nicméně, teď tedy mají tuto dohodu, je to otázka priority a já je požádám co možná nejdříve, aby zveřejnil tuto zprávu a odpovím panu Akvilovi. Co se týče dnešní diskuse, Využil bych této příležitosti a rád bych informoval váš výbor, co se týče implementace práce v loňském roce a možná bych odpověděl také na některé poznámky, které učinila paní Krius, když hovořila o veřejném prohlášení. Jak víte, dohoda s ohledem Europolu obsahuje tři články dané dohody. Jednak je to otázka funkce verifikace, dále je to článek čtyři a je velice důležité, to bych chtěl zdůraznit, že Europol nevidí ta data, eh, která jsou poskytnuta designovanému určenému poskytovateli ze strany USA. Také jsme zodpovědní za další určité garance, které jsou v dané dohodě, především ty, které se týkají vyhledávání a uchovávání daných dat. Věřím, že tyto pojistky jsou přinejmenším tak důležité jako ty, které jsou zakotveny v článku 4 a spolu musí být brány jako součást celého daného balíčku. Často je tady určitá misinterpretace, že jakmile Europol schválí převod dat na základě článku 4, tak vše okamžitě je dostupné a přístupné eh, americkým úřadům. Není tomu tak. Když se podíváme na další pojistky, které jsou v dané dohodě, tak pouze malá část těchto převedených dat je poskytnuta americkým orgánům a úřadům ve své plné šíři. Na to nesmíme zapomínat. Také článek 9 ten umožňuje Spojeným státům americkým, aby poskytovali určité poradenství, jak zpracovávat data a článek 10 v podstatě také hovoří o vyžádání dat ze strany Evropské unie. Čeho jsme dosáhli eh, k dnešnímu datu? Máme 24 žádostí k článku 4, tedy to od doby před dvěma lety, kdy tato smlouva vstoupila v platnost a eh, co se týče původních žádostí, tak eh, vždy žádáme ještě dodatečné informace, pokud tedy v první řadě zamítneme poskytnutí takto informací. Podle článku 9, to je takzvané přijetí spontánních informací ze straně USA, to vedlo konkrétně ke 44 eh, vyšetřováním v rámci 54 eh, vyšetřováním a USA požádal 93krát e, hledání podle článku 10, což vedlo k identifikaci téměř 300 e, šetření v rámci tajných služeb. E, asi nejhorší případ se odehrál v Norsku v loňském roce v červenci, kde byla zabita celá řada lidí a první reakce Europolu bylo, že byly vyslány tři žádosti na základě článku 10, abychom získali informace z USA, které by podpořily a pomohly vyšetřování v tomto případě. Velice rychlá reakce umožnila Europolu identifikovat finanční zdroje, jednotlivce i podniky, eh, které se pojí s panem Breivikem a využili jsme tehdy informace z těchto zdrojů, abychom mohli přispět k řešení případu, abychom odhalili eh, finanční základnu a vlastně eh, celou sítě, která pomáhala tomuto podezřelému. Co se týče eh, sítě první reakce, ta také pomohla šetřit tento norský případ. Máme tady několik bankovních účtů, které vlastní buď samotný podezřelí je, nebo tedy mm, jeho komplici. A také jsme získali data, která se týkají nákupu chemických látek a zbraní, které Breivik použil na přípravu eh, jednak výbuchu a provedení celého útoku. Eh, nakonec data zúraznují fázi činnosti podezřelého a poskytly určité další informace, aby byly odhaleny mechanismy, eh, jak Breivik připravoval dané útoky. Takže zcela jistě eh, tato dohoda byla velice důležitá pro toto vyšetřování, pro tento případ a také jsme museli eh, rychle zhodnotit, do jaké míry Breivik konal sám, anebo zda byl součástí nějaké mezinárodní ultrapravicové sítě, která chce takovéto útoky provádět po celé Evropě. Když se podíváme na vývoj v posledním roce a na implementaci dané dohody, v první řadě bych chtěl zdůraznit, že tato společná eh, zpráva, inspekční zpráva měla ohromný dopad na zlepšení zpracování žádosti podle článku 4. Způsob, jak jsme se obrátili na USA, aby nám poskytli veškerá důležitá odvodění, především v kontextu žádostí, které byly použity v prvním roce, tak eh, došlo ke zlepšení situace, eh, z toho vyšel společný, společný kontrolní orgán, což se jistě zlepšilo možnosti získávání žádostí ze strany USA. To bych chtěl také zdůraznit, že jsme velice konstruktivně spolupracovali s americkými orgány, abychom mohli naplňovat tuto dohodu. Učinili jsme velký pokrok, který je uznán tímto eh, orgánem a inspekční zprávou. A to, myslíme, také odráží ohromné úsilí, kdy Europol chtěl řešit jednotlivé problémy, které jsme ještě měli v cestě. Spolupracovali jsme nejen s tímto kontrolním orgánem, ale také s orgánem na ochranu údajů, s americkými úřady a měli jsme dohromady čtyři velice důležité workshopy, kde jsme probírali jednotlivé detaily naplňování této smlouvy a také hledali ve škole příležitosti, jak zlepšovat implementaci dané dohody po vynesení té první zprávy společného kontrolního orgánu a také na základě diskusí, které proběhly zde ve výboru. Byly to velice podrobné diskuse, které byly provedeny v duchu vzájemné odpovědnosti a jsem velice vděčný mým partnerům za tuto práci. Co se týče druhé zprávy společného kontrolního orgánu, Europol zaslal detailní poznámky k návrhu. Některé nebyly plně zohledněny v té konečné verzi. Využívám tato příležitost, abych na to poukázal. Jak řekla paní Krus, tak eh, máme pět původních doporučení, které jsou obsaženy v té dané zprávě. Dvě doporučení byla plně naplněná, třetí doporučení také podle našeho názoru, nicméně ještě čeká na technická ověření ze strany tohoto kontrolního orgánu a další dvě doporučení, na těch se ještě pracuje. Ve veřejném prohlášení JCB hovoří o úloze e, orgánu na ochranu dat. E, probírali jsme to s odborníky a je provedeno šetření veškerých žádostí, nová verze operačních instrukcí pro zpracování těchto dat byla poselena, čili nyní máme systematický přístup, jakmile dostáváme další žádost ze strany USA. Chtěl bych zdůraznit, eh, že článek 4 je velice pozitivní, co se týče hodnocení, čili zcela jistě jsme nedali proti danému doporučení, které jsme obdrželi, jak bylo řečeno v společném prohlášení. Takže jsem se pokusil vysvětlit eh, názor DPO a bylo mi potvrzeno, že především je zde další dialog eh, v implementaci doporučení a podle jeho názoru je velice spokojen, že veškerá tato doporučení, která byla učiněna ze strany ECB, jsou implementována Europelem co možná nejlepším způsobem a také pochopitelně závisíme na vzájemné spolupráci s USA. Já se omlouvám, pane Wainwrighte, chtěl bych vám jenom říci, tak už, jak už jsem udělal během několika těchto dní, protože jsme měli několik eh, zasedání, dopolední, odpolední, včera, dnes, eh, a že máme určitý omezený časový rámec, takže bych vás chtěl požádat, abyste nám trochu pomohl. V podstatě to bylo naplánováno na jednu hodinu dnes odpoledne, můžeme to trošku překročit, ale eh, také musíme požádat naše tlumočníky, takže prosím, snažte se jenom eh, schrnout eh, závěr vaší prezentace, abychom měli také čas na diskusi, protože o to nám jde, to je to nejdůležitější. Mnohokrát děkuji. To je velice důležitá eh, záležitost i pro moji organizaci. Je důležité, aby váš výbor měl k dispozici veškeré detaily, takže pokusím se schrnout během následující minuty. Co se týče některých dalších poznámek, Eh, které byly zdůrazněny předsedou JCB, e především eh, období, které eh, je určeno na vypracování žádosti v rámci článku 4. Pokud máme teroristickou hrozbu, kterou musíme řešit, pochopitelně těžko ji můžeme odhadovat předem, kdy může dojít k takovýmto teroristickým útokům, kde se budou plánovat. Myslím si, že není logické nebo z operačního hlediska není odpovědné, abychom předem vlastně se zabránili jakékoliv aktivity, které by v takovém případě naopak musely být provedeny. Co se týče využití ústních informací, tak zcela jistě tomu tak není, že souhlas eh, zálež, závisíme pouze na určitých eh, nahrávkách nebo hodnocení ze strany jednotlivců. Eh, v případě žádostí podle článku 4 máme čtyři taková setkání, nebo měli jsme čtyři setkání z USA. Měli jsme 24 žádostí podle článku 4 a nebyla tady přímá korelace. E, místo toho spoleháme na obecné informace ze strany USA a také na ostatní partnery, protože musíme náležitě zhodnotit e, tento možný teroristický útok, protože v takové situaci musíme e, přesně zhodnotit další kroky. Takže snažíme se zlepšit způsob, jak implementovat danou dohodu. Skutečně jsme pracovali velice pečlivě, abychom zajistili maximální implementaci. Další zlepšení jsou vždy důležitá. Nevím, do jaké míry můžeme ještě pokračovat, protože vyvíjíme už nyní velice intenzivní úsilí. Máme čtyři eh, semináře za sebou, kdy bereme vše v potaz, co nám řekne americká strana a myslím, že zcela jistě budeme naplňovat vše tak, jak máme podle legislativy. Chceme to implementovat eh, maximálně kvalitně a chceme dělat vše pro to, abychom bojovali proti terorismu. Děkuji mnohokrát. Eh, takže teď jsme slyšeli různé prezentace našich panelistů a jsme připraveni na dotazy, takže začneme. První dotaz je pan Sipo. Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k omezenému času mi dovolte, abych se zaměřila na dva body. Za prvé, to se vztahuje na to, co říkala paní Cruz o žádostech z USA, kde často není dostatečné zdůvodnění a ty žádosti také nejsou příliš konkrétní. Já vůbec nechci spekulovat, čím je to dáno. Jestli je to dáno tím, že nejsou žádní konkrétně podezřelí, anebo jestli USA prostě nemají náladu na to, formulovat žádosti přesněji, protože stejně můžeme posílat pouze velké balíky dat. Pokud by to byla ta první domněnka, tak bychom mohli říci, že už tu dohodu nepotřebujeme. Pokud by platila ta druhá, tak je to porušení dohody, protože dohoda jasně říká a stanovuje, že USA musí své žádosti napsat co nejúžeji a nejkonkrétněji. Takže by bylo důležité si tuto věc vyjasnit. A říci si, zda bude možné v budoucnu konkrétně formulovat žádosti. Ale chtěla bych také pogratulovat. Chtěla bych pogratulovat komisi i USA, protože obě potřebovaly pouze dva roky na to, aby se připojili k mému přesvědčení, které jsem říkala od začátku, a sice, že jenom jediný člověk zodpovědný za kontrolu na americkém ministerstvu nestačí pro jisté zajištění kontroly a proto jsem ráda, že nyní přijde i ten druhý kontrolor. Děkuji. Herr Voss. Pan Fos. Děkuji vám. Tak, jak jsem já pochopil ty zprávy, tak bych řekl, že došlo k určitým zlepšením a změnám na základě návrhu společného kontrolního orgánu v té první části, ale že je třeba i provádět další zlepšování. Je dobré, že nyní máme ty inspektory ochrany údajů a Ti by měli být zapojeni i do dalšího postupu. A jenom díky TFTP je možné nakládat korektně z daty, protože mám pocit, že obě strany se snaží opravdu co nejvěrněji eh, dodržet ty předpisy, které my jsme nastolili. Dovolte mi takový drobný příspěvek. Já jsem v USA při naší návštěvě amerického ministerstva financí také eh, se informoval o případu Breivik a o útocích v Toulouse. A bylo zajímavé, jaké poznatky tyto dat, údaje mohou také přinést pro vyšetřování. Byl jsem proto velmi vděčný za to, že se mohl získat takový pocit, že zde je generována taková částečná jistota a bezpečnost, byť se to odehrává v rámci velmi citlivém a tím je ochrana osobních údajů a přenos dat. Vždy je otázka, jaká je míra očekávání od eh, uspokojivého chránění osobních údajů a udržování uspokojivého stavu bezpečnosti. A to by možná byla otázka směřovaná na paní Krůz. Já mám pocit, že Europol je zde na dobré cestě, dochází ke zlepšením, to můžeme konstatovat. A motivace k tomu, aby docházelo nadále ke zlepšování, existuje. Takže když to člověk zváží, tak je to vlastně docela uspokojivá situace, která vzniká. A to také s ohledem na to, co ještě může nastat v budoucnu například nastolení větší transparentnosti. Ale tak obecní pocit je takový, že jsme na určité cestě, kde můžeme říci nastolením programu TFTP a také e, přinesením úvah o ochraně osobních údajů, že jsme na cestě, kde děláme pokroky. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám několik komentářů. Za prvé, Mám dva komentáře, které se týkají postupu. Dnes odpoledne zde pracuji na úkolu, který mám co by poslankyně. Mám tedy kontrolovat evropskou politiku. A já nemám dost času, abych tady 45 minut poslouchala prezentaci eh, těch eh, řečníků. Takže já trvám na tom, aby v, minu- aby v budoucnosti jsme měli spíše čas na kladení dotazů a abychom se mohli ptát těch pozvaných hostů, abychom také měli čas na jejich odpovědi. Dále nevím, jak můžeme provádět kontrolu, když nemáme přístup k té zprávě. A ještě k tomu, když samotní ti autoři zprávy nevidí žádné důvody, proč by ta zpráva nemohla být veřejná. Já, co by soukromá osoba, požádám klidně i u soudu eh, o přístup k této zprávě, protože podle mého názoru je to naprosto nepřístoj, nepřístojné, že tedy my zde na jedné straně poskytujeme třetí zemi údaje o našich občanech a na druhé straně vlastně nemáme přístup k těmto zprávám a nevíme, jak to tedy nakonec eh, je všechno prováda, prováděno. A také eh, chci, aby strana USA uplatňovala stejné standardy transparence transparentnosti, protože eh, si, si tady pak sice můžeme napsat nějaký dokument, ale pak eh, už to vlastně nic, nebude to mít žádný vliv, takže já si myslím, že takto pracovat nemůžeme. Nyní eh, chci ještě říct, že pan Wainwright nás informoval o mnoha podrobnostech v té zprávy, ale nás, zajma, nás zajímají vlastně pouze některé závěry. A zejména je to zjištění, které říká, že ta ta dohoda je prováděná tak, že zatím nebylo možné splnit všechny pojistky článku 4. Znamená to, že navzdory slibům, že se sníží objem dat, která se předávají, eh, se stále předávají veškerá data, takže proč vůbec existuje tato, ehm, tato dohoda, když vlastně stejně se předávají ty údaje hromadně? Takže možná bychom to všechno mohli tady prostě skartovat. Ještě chci říci, že pro tuto dohodu jsem hlasovala s velikým zdráháním. A jediný důvod, proč jsem s tím nakonec souhlasila, byl příslip Evropské komise, že každý rok e, e, získáme informace o, e, že, že zde bude systém Eh, pro tuto kontrolu. A tak já se ptám, kde je tedy ten systém, protože zatím je zde tedy mm, systém toho programu TFTP, ale eh, nesplnil jste slib, který jste učinil Evropské komisi. A pak mám ještě poslední komentář, který je trošku podrobnější eh, trošku jsem se musela prokousat jednou takovou akademickou studií Jedná se, o, jedná se o konkrétní zvláštní metody, jak zpracovávat údaje, které se získávají na základě této dohody. Ale máme zde článek 5, eh, odstavec 3, kde se hovoří, že právě nemá docházet k tomu eh, postupu data mining, že tedy vlastně se poskytuje, poskytuje velký objem, který pak se může vytě, jak se vytěžovat. Takže já bych chtěla být ujištěna, že skutečně k tomuto postupu data mining nebude docházet. Uh, protože zatím mi připadá, že oni tomu sice neříkají data mining, ale v podstatě dělají ještě něco mnohem horšího, mnohem mm, důkladnějšího. A o tom se vůbec v té dohodě nehovoří. A to v podstatě může zcela zneplatnit celou řadu těch bezpečnostních e, doložek. Pak jsou zde ještě různé analýzy e, těch e, sítí. Já vás ušetřím podrobností, protože tam o tom je asi 60 stránek. Eh, co se týče těch sociálních sítí, ale tam jde o to, že jsme eh, podepsali dohodu Eh, jsou tam určité klauzule, určité doložky. O té doložce jsme vlastně nebyli eh, informováni, ta doložka je zřejmě plněna eh, nesprávně nebo nedokonale a my vlastně vůbec nejsme informováni, nakolik ta doložka se plní. Takže já si myslím, že zde jsou ještě velké problémy. Děkuji nyní Albert. Velice chtěl zdůraznit Některé věci, a také si říkám, do jaké míry ty reakce ze strany ostatních eh, politických skupin eh, byly zvážené, protože když se podívám na to, co mám před sebou, a to není ta zpráva, nicméně to veřejné prohlášení, pokud eh, si přečteme prohlášení, že není možné naplnit všechny míněné záruky článku 4, to jsme tedy jako parlament eh, žádali, hlasovali jsme poté, kdy jsme odhlasovali tuto dohodu ve stejné verzi. To je opravdu lehce znepokojivé. A když to čtu dál, tak eh, si můžete přečíst Europol nevidí nebo neví, kolik skutečných dat je převrnout, čili získává v průměru jeden dotaz měsíčně a jeho vyřízení trvá přibližně jeden měsíc. To znamená, že dopady té smlouvy, tedy čtu, tak jak je implementována, všechny data, která se týkají finančních transakcí, jsou poskytnuta v rámci časového eh, období jednoho dne po celý rok. Co jsme žádali, my jsme chtěli snížit eh, objem převáděných poskytovaných dat. Co máme? Stejné množství, jak říkala Sophie, že opět eh, poskytujeme stejné objemy dat. Tyto dohody zcela nefungují za tím účelem, jak jsme chtěli. Máme příležitost, eh, pane předsedo, k tomu něco říct. Je to velice důležitý bod, protože jsme eh, měli spoustu problémů, teď tady říkáme, že to je za náma, že to bylo prostě včera, ale není to tak. Chceme, nebo chtěli jsme snížit objemy dat a není tomu tak. A když tady čtu, že ta dohoda byla užitečná, užitečným nástrojem v jednom konkrétním případě, tak eh, mám skutečné pochybnosti, eh, o co jsme žádali, že tato dohoda je nezbytná ve smyslu proporcionality, co se týče hodnocení základních lidských práv. Nezbytný, to slovo nezbytné a užitečný nástroj, já si myslím, že to není odůvodnění eh, tak ohromného zásahu do osobních životů, soukromí evropských občanů. Já si myslím, že to je prostě moc, to jsme nechtěli. Z tohoto důvodu si myslím, že veškeré požadavky, které položil Evropský parlament, co se týče hlasování a odhlasování této dohody, bohužel nebyly naplněny po dvou letech a teď bychom měli zvážit, jaké důsledky to bude mít. Pro Evropský parlament nechceme takovouto praxi, že tady budeme nějakou dodatečnou záruku, pojistku, která vůbec nic neznamená a potom schválíme to, co máme na stole, pokud to bude takto pokračovat s tím systémem TFTP, tak eh, pochopitelně se vrátím k tomu, co jsem říkal předtím, tento systém není v souladu s evropským ústavním právem. Moc dobře to víte, my jako parlament bychom přesně měli zkoumat tento problém. Měli bychom mít jistotu, že tady to bude v souladu a musíme mít jurisdikci na evropské úrovni, která bude dostatečně Eh, chránit lidská práva jinak. Pokud ne, tak to bude muset řešit u soudu. Prosím, kolega. Merci, monsieur le président. Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Já nebudu tak eh, rozvážná, jak říkal kolega. Musím říct, já jsem spokojená, že jsem spokojená s naplňováním té dohody. Ta dohoda byla přijata Evropským parlamentem velkým počtem hlasů, velnou většinou, takže můžeme říci, že velná většina parlamentu schválila eh, tuto dohodu a požádala Europol, aby naplňoval určité úkoly a tady vidíme výsledky. Takže vidíme aplikaci z roku 2010, čili máme za sebou dva roky, máme kontrolní orgán, který ověřuje dobré naplňování, aby také američané v podstatě mohli řešit také své případy. Víme, že američané získali jednoho osoba, čili je důležité, abychom aplikovali dohodu tak, jak si to parlament přál, jak si to přála komise, takže v tomto ohledu jsem spokojená, co se týče fungování tohoto kontrolního úřadu. Eh, máme tady pět doporučení, které zmiňuje tento kontrolní výbor nebo orgán. Eh, dvě jsou provedeny, eh, jeden probíhá a Tady v tom další máme dobrou aplikaci. Myslím si, že během těch dvou let nemůžeme obvinovat eh, Europol ze špatné činnosti. Ta zpráva byla odhlasována parlamentem, byla to politická volba, to znamená, že samotní poslanci to hlasovali v Evropském parlamentu. Tento kontrolní orgán provádí jednotlivé kontroly a vidím, že je spokojená i Evropská komise. Takže ponechme Europolu několik měsíců, ať může pokračovat na této dobré cestě. Chtěla bych na závěr říci, hovoříme neustále o lidských právech, ochraně osobních dát, ale neslyšela jsem nic o bezpečnosti, o teroristických útocích, o hrozbách. To mě znepokojí. Je to právě bezpečnost evropských občanů, je to boj proti terorismu. Děkuji. Herr Voss, ich verstehe, Sie will noch einmal ein Minute. Pane Fosse, vy chcete ještě jednu minutu mluvit? Ano. Já jsem jenom chtěl ještě něco říct v souvislosti se zprávou. Já samozřejmě nemůžu hodnotit, jestli ji lze zveřejnit nebo ne, ale my se zde nacházíme v situaci, kdy jde o bezpečnost a to i ve vnitrostátních parlamentech nedostanete vždy všechny podklady. Některé mají stupeň tajné a jsou k dispozici jenom úzkému okruhu osob. Možná, že by zde byla nějaká možnost někam zmizet a v klidu si to přečíst v nějaké jiné místnosti. Jistě máš pravdu, ale když jedna strana říká, je to pro nás tajné, tak nemůžeme říct, ale náš standard je jiný a musíme to zveřejnit. A to ve fázi, kdy všude a vždy a neustále Eh, jsou úniky informací. Já si myslím, že zde bychom měli opravdu zohlednit i to, jak s tím chtějí nakládat ostatní. Jistě je to pro nás neuspokojivé, ale ve vnitrostátních parlamentech je to stejně. Eh, mm, ten jeden řečník byl přerušen. Eh, Sofie, vy se ještě jednou hlásíte, poprosím vás o stručnost. Za prvé, panu Vosovi chci říci, že i na vnitrostátní úrovni nelze jen tak všechno náhodně považovat nebo nazvat, že to je důvěrný nebo tajný dokument. A v tomto případě ti lidé, kteří sami vypracovali ten dokument, ten dokument nepovažují za důvěrný. Tam nejsou žádné provozní eh, podrobnosti. My se ptáme, eh, zda nám můžete dát zprávu o provádění a o tom jsme přece všichni hovořili, když se hlasovalo. Mně by stačilo nějaké schrnutí té zprávy, třeba na tři stránky, které by eh, sdělilo, zda ta dohoda je prováděna či nikoli. Protože mm, já jsem byla požádána o to, abych hlasovala pro, abych tam připojila svůj podpis. A jak můžu hlasovat eh, pro takové dokumenty, když poté nemohu provádět kontrolu? Myslím si, že Eh, je dost zvláštní, že nám nemůžete říci, nebo že nám nemůžete dát ani takové schrnutí, protože jak jsme zde slyšeli, tak v podstatě ta dohoda zatím nemá žádnou eh, hodnotu, protože jak jsme slyšeli, stále se předávají vlastně hromadné objemy těch údajů. A jak říkala kolegyně, tak samozřejmě, že my máme obavy ohledně bezpečnost a víme, že se jedná o bezpečnost. Nicméně dohoda, která není prováděna dobře, k žádné větší bezpečnosti nepřispěje. A já se eh, bojuji o eh, lepší provádění. Zatím to vypadá upřímně tak, že zatím vlastně se eh, pořád předávají hromadné údaje. Hovořili jste o Toulouse, ale je pravda, že ten um, člověk, který vlastně eh, zavraždil ten, ten eh, vrah, už eh, tam byl v některých těch databázích, už vlastně o něm existovaly záznamy a přitom vlastně se tomu stejně nezabránilo. Takže já znovu říkám, že pokud zde da, předáváme hromadné objemy dat a na druhé straně ta bezpečnost se nezvyšuje, tak s tím nesouhlasím. Předseda, děkuji, nyní pan Prive, Pribe, pan ředitel který tedy bohužel také bude muset eh, brzy odejít. Takže, pane Pribe, máte slovo. Eh, děkuji. Můj vlak, eh, jedeme vlak asi za 42 minut, takže mi tedy dovolte alespoň několik slov. Velice úzce přeskoumáme provádění této dohody v rámci druhého přeskumu. Vyzkoum, budeme analyzovat, zda všechno funguje a rozhodně nejsme eh, nějak příliš, eh, příliš eh, hodní na tu americkou stranu. Budeme zkoumat to, zda došlo ke zlepšením. A chci říci, že i ten kontrolní, pro, pro, kontrolní postup v rámci společného kontrolního orgánu se zlepšil tak článek 4, ten byl navržen a byl také vyjednán. A hovoří se o tom, aby se předávaly co nejmenší eh, objemy údajů, které budou přesně zacíleny, takže tam to skutečně je a měli bychom to možná dělat lépe, než jak tomu bylo v minulosti. Nicméně ty systémy zatím pracují, máme zde kontrolní systémy Europolu a další kontrolní systémy. A já bych také ještě chtěl pogratulovat paní Sipo. Chci vám říci, že pokud vyšlete jednu osobu do Washingtonu, tak to je dost eh, vlastně souvisí to s velkými investicemi, pokud tam chcete někoho vyslat, protože ten člověk by zatím mohl dělat jinou práci zde, takže Eh, a také vůbec je zde otázkou, zda američané s tím budou souhlasit, pokud bychom tam chtěli ještě vyslat dalšího kontrolora. Já vám také zde nechci činit eh, žádné přísliby, protože to ani nemám ve svých pravomocích, ale chci tedy říci, že na, na podzim bude ta další zpráva a ten další přeskum a na začátku podzimu vás informujeme o aktuální situaci. Velice děkuji. Nyní paní Krus, vy jste, nyní máte slovo, paní Krus. E děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji za poznámky, za dotazy. Tato druhá dohoda, nebo zpráva o dohodě. Tato dohoda byla přijatá parlamentem, nicméně tento kontrolní orgán požádal, abychom vykonali tento úkol. Takže článek 4.2 vytváří podmínky, jakým způsobem se mají poskytovat informace Spojeným státům americkým. A Europol i JCB e musí verifikovat eh, úlohu v této oblasti. Článek 4.2a uvádí, že žádost USA musí být jasně vysvětlený, identifikovaný, veškerá data a říká, že to musí být jasně odůvodněno. Opět to odůvodnění musí být eh, velice jasné. To znamená, musíme vědět eh, přesně, o jakých datech se hovoří, jaká data máme na mysli. A ta data musí být vyžádána tak, aby naplňovala minimální objemy dat a JCB e musí ověřit eh, tato kritéria, musí tedy provést kontrolu. Takže to je naše obava v naší zprávě. My uvádíme, že eh, ta odůvodnění byla zatím velice vágní, když se podíváme na objem té žádosti, tak je to velice široké, vágní a také, co se týče časového období, u těch dat se eh, potom jedná o jeden rok. Čili chceme, aby ten objem byl zúžený a zachováváme tedy stále dané stanovisko. Ty žádosti nejsou aktualizovány, nejsou specifické, nejsou tedy dostatečně konkrétní a máme tady data ze všech kategorií a nedosahujeme těch minimálních prahů. Čili to jsou žádosti ze strany JCB. E Nyní dále spolupracujeme s Europolem. Musím říct, že to je relativně produktivní. Snažíme se učit, jak naplňovat tato kritéria, jaké úsilí musíme vyvinout, jaké kroky přijmout. To znamená, aby Europol byl v situaci, kdy efektivně bude moci naplňovat veškeré požadavky ze strany Evropského parlamentu podle článku 4. Pan Wainwright, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Myslím, že ta diskuse přináší eh, důkazy různých interpretací, různých eh, pohledů, co se týče této důležité dohody. Především co se týče aplikace implementace článku 4. Slyšel jsem 100 různých verzí, jak implementovat tuto dohodu, eh, která je uplatňována. Do jisté míry Europol je orgánem, který dostal takový nevděčný úkol musí rozhodnout, jak se to má implementovat. A přitom tady máme ty nejrůznější názory a snažíme se dělat, co je v našich silách. A pochopitelně se snažíme řídit se názory eh, smluvními stranami, to znamená tedy těmi, kteří podepsali danou dohodu. I na straně USA také máme praktické názory, potom JCB, také operační eh, stanovy ISB a musíme najít způsob, jak implementovat eh, danou dohodu, ale také dané záruky. To si myslím jsme dostali, a to v dobré kvalitě, aspoň na to poukázali eh, workshopy, které jsme měli z USA v rámci společného kontrolního orgánu. Čili měli jsme možnost prakticky konkrétně hovořit o tom, co znamená jasně odůvodnit, jak zlepšit to, co je nutné zlepšit. Každý konkrétní způsob zlepšení implementace této dohody byl projednán mnohokrát a implementován námi v našich nejlepších eh, možnostech a schopnostech a v tuto chvíli nemůžeme skutečně dělat eh, o mnoho víc. Co se týče Eh, přístupu k této evropské tajné zprávě, tak je to skutečně označeno důvěrné. Myslím si, že to je správná klasifikace, ať už se o tom myslí společný kontrolní orgán cokoliv, tak je to podle mého názoru dobře klasifikováno a já nebudu porušovat svůj právní rámec, abych eh, porušil eh, své předpisy, protože musíme vždy zvažovat eh, žádost o strany veřejnosti. Tím nechci nic zakrývat, ale chci naplňovat eh, zákonnost, eh, právní transparentnost na ochranu výzvědných tajných služeb. Je to skutečně v zájmu náležitého fungování, budeme to velice pečlivě dodržovat a budeme o všech našich krocích náležitě informovat i tento výbor. Děkuji, pane Van Reite. Paní Ano, ano, mě by velice zajímala podrobnější odpověď pana Wainwrighta, zejména na dotazy, které zde padly. A e, byl zde dotaz na odstavec, o kterém jsem hovořila v té zprávě, kde se hovoří o tom, že vlastně není, neexistuje limit na objem údajů, ale pokud je to tak, tak v podstatě celá ta dohoda e, je pouze kusem papíru. Takže vy jste zde sice vysvětlil celou řadu věcí, k nímž došlo, kde, došlo ke zlepšení, nebo vysvětlujete to, co se zlepšilo, ale mě prostě zajímá ten závěr, a, protože to je naprosto alarmující. Předseda. Ano, je pravda, že už trošku přetahujeme, protože nás čeká ještě další bod na pořadu jednání, ale rádi vám dáme několik minut navíc, abyste ještě zodpověděl tuto konkrétní otázku. Ano, eh, existují určité limity, například, že se vlastně nesmí převádět údaje SEPA. Dále se také není celosvětový eh, záběr, eh, netýká se to všech zemí světa. A také mohu říct si, že méně než 20 nebo ta, tato dohoda se týká vlastně pouze finančních eh, transakcí, eh, kterých je pouze asi 20 To znamená, tato eh, dohoda má určité limity, jsou tam určité hranice, určité vymezené limity. Předseda, dobře, děkuji. Toto skutečně byla velice dobrá výměna názorů. Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům Chceme poděkovat za všechny projevy. Chtěl bych poděkovat také všem, kteří vystoupili a chtěl bych poděkovat i zástupcům komise. Děkuji paní Cruz, eh, paní Wainwright. Eh, děkuji vám všem. A nyní se již podíváme na další bod na pořadu jednání. Ještě nás čeká bod 19, který eh, hovoří o údajném převozu a nezákonném zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích. Navazující zpráva výboru Evropského parlamentu TDIP a dávám slovo zpravodajce paní Hélène Flotre. Yes, I know. So please, if I may have your attention. Pokud mohu mít vaši pozornosti, co opouštějí tuto místnost. Prosím, eh, čiňte tak potichu, abychom mohli postoupit dál. Čím dřív, tím líp. Ať nemáme tedy další spoždění, tak jak čemu často bývá v naší práci. Takže postupujeme dál. Takže prosím, věnujte mi pozornost a v tuto chvíli budeme brát potaz pozměňovací návrhy zprávy, kterou připravila paní kolegyně Ellen Flotr. Bude se to týkat údeného převozu a nezákonného zadržování vězňů ze strany CIA v evropských zemích. První prezentace na půdě Libe. Podle tedy harmonogramu spolupracujeme také s výborem AFET e na pravidle 50. Hlasování v Libe bude na zasedání naší skupiny v červenci, a to 9. a 10. července. Bylo, jsme informováni, že hlasování je o tomto stanovisku probíhá v eh, AFETu 5. července, ale bohužel tomu tak eh, původně to bylo 25 června, takže se to přesunulo na 5. Čili nejdříve si vyslechneme několik slov od eh, paní zpravodajky, paní Flotra, ale předtím, než se pustíme do diskuse k těmto pozměňovacím návrhům bych chtěl říci sám několik slov. Co se týče delegace, která byla vyslána do Litvy v Vilniuse eh, v dubnu, do 27. dubna eh, tohoto roku, 25. a 27. Já osobně jsem se ji zúčastnil. Naši kolegové, paní Štefle, paní Tania Fanion, paní Ellen Flotre, paní Sarah Ludford eh, a paní Anna Gomes eh, a tedy eh, my jsme se zúčastnili této mise do Vilniuse, Vilniusu na Litvě. Odjeli jsme 27. dubna, také tam byla paní zpravodajka, paní Ellen Flotter, Cílem bylo, abychom zajistili eh, a lépe pochopili velké výzvy, před kterými stojí Litvy, aby tady dostali své odpovědnosti, abychom také vedli velice jasnou diskusi o těchto určitých obviněních, která zazněla v souvislosti s Litvou, mechanismus, jak eh, to jinak probíhalo a také, jaké očkodnění mají získat ti, co byli vězněni a jakou podporu může poskotnout Evropská unie, Evropské instituce pro eh, nápravu situace. Eh, jeli jsme do Antaviriaj, což eh, byla ta věznice, tajná věznice, to byl ten důležitý program naší mise. Byli jsme tam se státním prokurátorem, také s Institutem pro lidská práva, potom kabinetem prezidenta a nejrůznějšími významnými představiteli Eh, například eh, výboru pro eh, zahraniční záležitosti, bezpečnost, další významné složky a orgány. Také pan Algimantas Klionka, vrchní prokurátor, který byl ve své funkci roku 2010, který vedl dané šetření. Ten tedy přijal naši delegaci. Evropská delegace oceňuje snahu ze strany litevských orgánů odpovědět na dané dotazy. Ano, oceňujeme veškeré úsilí, že litevská strana chce eh, vnést jasno do údaných převozů a nezákonného zadržování vězňů a ze strany CIA také na soudní úrovni. A co je důležité, co se hrálo velice důležitou úlohu, bylo osobní zaangažování litevského prezidenta. Nicméně naše delegace žádala další vysvětlení během zasedání. Měli jsme eh, také dotazy na to, proč to šetření nejednou bylo ukončeno, uzavřeno. A údajně eh, existují důkazy, že nikdo nebyl zadržen. Nicméně delegace velice eh, obšírně diskutovala na toto téma. Úloha doktríny státního tajemství bylo provedeno tedy na úrovni s mezinárodními složkami na úrovni dvou center. Eh, bylo provedeno prošetření u těchto nekomerčních letů a je zde určitý eh, odvolání, aby tato šetření byla opětovně otevřena. Čili oceňujeme snahu také eh, ze strany daných složek, které měly odpovědět na otázku těchto přeletů eh, civilních letadel. A žádáme další informace, eh, které požaduji já, tak paní zpravodajka. Tyto dotazy jsme poslali státnímu prokurátorovi v červnu roku 2012 a mise, tedy naše zpráva, bude poskytnuta koordinátorům. Takže v tuto chvíli dáváme slovo paní zpravodajce, paní Flotr. Mnohokrát děkuji také za její práci a rádi bychom vyslovili také ocenění za přijetí ze strany litevských orgánů a za jejich ochotu spolupracovat s naší delegací, která byla za tímto účelem vyslána. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tento úvod. Pokusila jsem se integrovat eh, zásadní závěry, které vyplynuly z naší návštěvy Litvy v nových pozměňovacích návrzích, které předkládáme a následně také jsem chtěla kolegům říci, že jsem k dispozici a že tedy mám Eh, ten dopis, který byl předložen generálnímu prokurátorovi, který je, mu no, byl předán, který také na místě navrhl, že může poskytnout eh, přesnější, možná důvěrnější dokumenty eh, na základě písemné žádosti, což jsme udělali, nedostali jsme tedy odpověď na místě. Bylo nemožné, aby ta přesná odpověď by se týkala těch konkrétních témat, na které jsme se ptali, ale pochopitelně jsme se dohodli se stínovými zpravodaji, že i tyto nové dokumenty by mohly vnést více světla do této zprávy. Takže věřím, že jste také důležit, zmínil důležitou otázku, že navzdory eh, těm různým šetřením, které proběhly v Litvě, všechny otázky ještě nebyly dořešeny a Eurocontrol v podstatě se podíval na ty jednotlivé přelety. Získali jsme informace, že jejich povaha eh, vyvolala určité obavy, co se týče státního prokurátora, takže udělal takové předběžné šetření. Ale bylo jasné, že tedy litevská strana je nyní nakloněna tomu, že bychom otevřeli tuto otázku šetření těch daných typů přeletu. Takže tato mise byla velice užitečná především pro připravení této zprávy a také závěru, které musíme eh, získat. A to je, myslím, zohledněno v těch pozměňovacích návrzích, které předkládám. Pokud se podíváme na tyto návrhy, tak jich je relativně hodně, 143. Chtěla bych říci, že 22 je od paní zpravodajky, tedy ode mě. A ty se zaměřují nebo berou v úvahu to, co jsem již říkala, tedy analýza nových informací, které jsou spojeny s informacemi eh, těchto přeletů a letů, které provádí Rokol a je tedy celá řada prvků, které jsou, myslím, velice užitečné, které se týkají jak Litvy, tak Rumunska. Dvě informace nebo dva pozměňovací návrhy se týkají návštěvy Polska 6.5., kdy jsem hovořila také se státním prokurátorem. A další diskuse nebo další informace jsou spojeny se situací v Rumunsku. Takže eh, těch 22 návrhů, které předkládám, celá řada kolegů učinila pozměvací návrhy, což mě přijde velice na místě, je to obohacující a zcela jistě učiníme kompromisy v celé řadě bodů. Jsou to pozměňovací návrhy, které v podstatě chtějí prohloubit otázku eh, propojení mezi boje proti terorismu a také eh, naplňování jak mezinárodních práv, tak lidských práv. Eh, otázka kontroly, například agentury, tajné služby, bezpečnostní složky, na různých eh, úrovních. Eh, dále tady máme pozměňovací návrhy, které eh, podle mě, mého názoru nebudou problematické z tohoto hlediska. Řada lidí nebo řada návrhů se zaměřuje také na zneužívání státního tajemství, což se někdy stává určitou záminkou přerušení Eh, šetření, protože dochází eh, k porušování lidských práv. Co se týče preventivních opatření, které jsou navrženy do budoucnosti a jednotlivých praktik, které musíme zavést. Čili to jsou různé pozměňovací návrhy, které jsou obecné, týkají se otázky boje proti terorismu, dodržování lidských práv. Některá lidská Některé pozměňovací návrhy podle mého názoru tedy jsou velice dobře přijatelné a zcela jistě obohatí eh, předložený text. Navrhuji, abychom se zaměřili, a může to být eh, v různých eh, návrzích, jak to přesně zajistit, co odkazuje na věci v minulosti, které jsou náležitě eh, řečeny, tak to musí být také velice pečlivě a jasně vysvětleno v úvodních ustanoveních. A v našich doporučeních bychom se měli zaměřit na to, co je aktuální, co je důležité z politického hlediska, co je důležité pro aktuální chvíli, abychom se připravili i na budoucnost. Čili podle mého názoru bychom se doporučeních měli zaměřit na přítomnost a budoucnost a měli bychom to adekvátně skompilovat. To, co je důležité tedy z hlediska eh, toho přístupu nebo naš úhlu pohledu. Čili principy odpovědnosti, vyšetřování, to, co musí, eh, za co se zodpovídají členské státy, co spadá do jejich vnitrostátního práva. A také je tady otázka rovného zacházení mezi zeměmi. Bylo mi řečeno, že tady není rovnost, protože tady není žádný eh, odstavec, který by řešil 25 zemí. A o to nejde. V podstatě řešíme otázku, kde se nacházejí je to tajná místa, ty tajné věznice, kdo tam byl odvezen, protože dnes eh, to je to téma, které vyvolává další diskuse. Pokud získáme další informace z Eurocontrolu, tak se zajímáme právě o tuto myšlenku, čili propojení těchto letů s tím, že tam byly převezeny některé osoby do tajných věznic nebo center. Co se týče vyšetřování, které již proběhly ať ze strany Evropského parlamentu nebo soudními orgány v jednotlivých eh, zemích, které možná nejsou tedy zmíněny, ale je důležité, abychom hlavně zdůraznili ty závěry. Některé Pozměňovací návrhy naznačují například, nebo na, odkazují na šetření v Rumunsku. Já dnes nemám problém, abychom zmínili to šetření z Rumunska, abychom řekli i závěry stručně. Nic nebylo prokázáno, nic se tam údajně nestalo. Toto stanovisko je takové polooficiální v tuto chvíli a je tady celá řada pozměvacích návrhů, která se toho dotýká. Já bych možná navrhla, co se týče situace v Rumunsku, abychom řekli jasně, co se tam stalo, nicméně se nesmíme točit v kruhu, co se týče informací, která vzešla ze šetření a je jasné, že tam v tom případě bylo nutné otevřít další nové řešení. Já si myslím, že ta zpráva to musí jasně říct, pokud ne, tak eh, si myslím, že by, eh, by ztrácela naprosto na své důvěryhodnosti. Pokud si to někdo přečte, tak by tedy byli zklamáni. Takže teď eh, se dostávám k návrhu kompromisu, který je budeme řešit příští týden, je jasné, že to je odstavec 1. Tady bez problému. nebo možná uvidíme, jak to dopadne, ale můžeme navrhnout eh, návrh paní Schiffler, eh, paní Fradžon, protože členské státy někdy naplňují lidská práva. Někdy to není v rozporu s tím, že nechtějí naplňovat eh, své povinnosti pozitivním způsobem. Takže si myslím, že když eh, nahrazujeme návrhy jinými návrhy, tak možná můžeme najít takové řešení, takovou formulaci, která bude uspokojivá pro nejrůznější kolegy, kteří se zmiňují právě k tomu prvnímu odstavci. Druhý odstavec, eh, myslím si, tento druhý odstavec. Tady bych navrhla paní Šrifler, aby zvážila svůj návrh jako určité doplnění. To znamená, že jsou to členské státy, které mají problém někdy s vedením šetření a často v takových situacích nedostávají své zodpovědnosti. A teď tady hledám formulaci, že v podstatě tady není eh, naplněná vzájemná důvěra. Eh, třetí odstavec, eh, myslím se, že tady máme kompromis, také č... ve čtvrtém odstavci, dále pátý odstavec, ten se týká který se týká skutečnosti, že tyto tato šetření se musí eh, eh, zaměřit na případy porušení lidských práv a na nezávislé účinné vyšetřování. To chtějí tedy provést eh, organizace, které působí v této oblasti paní Flotter, pan Bržiak a ještě kolegyně. Myslím, že my všichni můžeme bez problémů kombinovat to, co jsem navrhla nebo navrhnu v kompromisu. Co se týče šestý odstavec, tady je pár slov o Rumunsku. Tady je tady zmíněn ten rumunský případ. Navrhuji především paní Schriffler, která žádá nebo odkazuje na šetření, které již proběhlo a je to změněno v úvodním ustanovení, tak možná bychom se mohli pokusit a zaměřit se na eh, to, aby soudní orgány zahájily nezávislé šetření, aby zvážili nové prvky, které se týkají přeletů, eh, tedy nad Rumunskem a Litvou. To je v podstatě také skutečnost, která vyplývá z těch posledních dokumentů, které jsem získala a také tedy to budeme probírat se stínovými zpravodaji. Co se týče Litvy. Věřím, že i v tomto případě je možné to probrat s paní Veržer Šlifrer, které předložily pozměňovací návrhy. Paní Šlifrer má konkrétně tři pozměňovací návrhy k této problematice. 101. Zde hovoříme to, co říká USA, že v podstatě neporušili svrchovanost státu v případě Litvy a ostatních států. Takže já navrhuji, abychom se podívali na tento návrh, který se týká Litvy a především také prohlášení ze strany amerických orgánů, aby to bylo v úvodním ustanovení, když budeme eh, brát v potaz to prohlášení, eh, co říkala paní Garolíza Rice, ale to se konkrétně netýká Litvy. Také navrhujeme kompromis, který se týká desátého odstavce, tady vyzýváme členské státy, eh, které Eh, neposkytli přesné informace nebo je nezveřejnili, eh, především co se týče eh, těch podezřelých letadlových spojů se CIA. Tady máme několik zemí, které jsou zmíněny. Tady bych udělal takový inkluzivnější seznam, tak jak to navrhoval pan Coelho. A je to jednak právo na přístup, na odpověď, k čemuž nedošlo a můžeme to opět zapracovat v rámci kompromisního pozměňovacího návrhu. Následně se tedy dostáváme k dalšímu odstavci, kdy chceme, aby rada i komise a tedy všechny instituce měly možnost se pravidelně setkávat, podobně jako parlamentní komise spolu s ostatními národními parlamenty. Chceme tímto způsobem vytvořit mechanismus kontroly činností tajných služeb, mít takovéto pravidelná setkání, a tedy, abychom se podívali společně takto i na otázku bezpečnosti. Co se týče rady, myslím, že tady jsou pozměňovací návrhy. Je tady ano, celá řada pozměňovacích návrhů. Co vlastně chceme po radě? Chceme, aby uznala aplikaci, aby se omluvila, nebo přiznala, že měla problémy, když to řešila s jednotlivými členskými státy. Já si myslím, že kdo, tady je těžké říct, kdo to prohlášení vlastně udělá. Nicméně tady je určité uznání ze strany rady a často máme problémy při zavádění systému a zajištění patřičné spravedlnosti. Takže v tomto ohledu u té dvanáctky mohu navrhnout nějaký kompromis. Nevím už ani kdo učinil přesně návrhy k tomuto bodu paní Šlifer, paní Veržia. To je tedy k tomu ustavci 11. Ensuite, je ne sais pas s'il vous faut, euh, je ne vais pas passer les 143 euh, amendements en revue. 43, ještě jsem neměla možnost to úplně všechno přeskoumat. Ano, následně několik pozměvacích návrhů eh, řeší několik témat, které jsem neřešila, nicméně to mohu zkombinovat. Týká se to kontroly letů a také letadel. Otázka revize úmluvy z Chicaga, která se týká eh, toho, o čem hovoří paní Gomez, pan Coilo. Myslím si, že můžeme zkombinovat tento přístup a můžeme něco připravit. Otázka, zda to nechat zde, nebo spíše teda do těch obecných částí, jak bojovat proti terorismu, otázka lidských práv, na to se podíváme, až vznikne celá struktura. Čili ten konečný produkt, ta konečná zpráva bude vycházet z těchto pozměvacích návrhů, které jsem obdržela k tomuto textu, takže ten kompromis, Eh, který chci navrhnout příští týden. Už jsme si domluvili setkání stěnových eh, zpravodajů ve Štrasburku. Myslím, že to je 5. července. Je to tak? Máme. Tady se koukám na kolegu nebo kolegyni, jestli to potvrdí. Ano. Takže v zásadě zapomněla jsem na, pokud jsem zapomněla na některé podrobnosti, tak eh, pochopitelně se na mě obraťte. Těším se na vaše dotazy. Děkuji. Děkujeme, paní Flotr. Děkujeme za tuto prezentaci zprávy. A také ještě co se týče návštěvy Litvy, eh, také děkujeme za informace ohledně návštěvy Litvy a nyní tedy otevírám slovo, eh, otevírám diskusi nejprve pan Enciu. Máte slovo. Děkuji za slovo. Má, no, myslím, že s tou zprávou můžeme být spokojeni. Chtěl bych poděkovat paní Flotr za její práci. Doufám, že přijme naše pozměňovací návrhy. A nebo je alespoň eh, začlení do kompromisních pozměňovacích návrhů. Chtěl bych eh, hovořit o několika pozměňovacích návrzích a vysvětlit důvod, proč jsem je předložil. Chtěl jsem navázat tento text více na realitu a méně na určité údajné informace nebo údajná obvinění, která nemusí být pravdivá. Protože právě z toho důvodu, že musíme chránit lidská práva, takže nemůžeme někoho obvinovat, aniž bychom měli důkazy. To by bylo ze strany Evropského parlamentu nezodpovědné um, očerňovat eh, některé členské státy za to, že hrubě porušují lidská práva. Um, jsou, mohou, ať už na základě nějakých článků z novin nebo nějakého pouhého podezření. Proto jsem ve svých pozměňovacích návrzích chtěl ukázat, že existují velké rozdíly mezi způsobem, jak jednotlivé členské státy chtěly osvětlit eh, tyto záležitosti. Některé členské státy byly velice vstřícné vůči vyšetřovacímu výboru, eh, jiné nikoli. Takže myslím, že je třeba na to poukázat a je třeba um, také citovat například Rumunsko, protože Rumunsko zahájilo v roce 2008 parlamentní šetření. Eh, bohužel tedy v návrhu zprávy uh, se, to, se o tom vůbec nehovoří, vůbec se to tam nezmiňuje. Myslím si, že vnitrostátní parlamenty zde mají stejnou úlohu jako Evropský parlament. Členové vnitrostátních parlamentů jsou naši kolegové a musíme jim důvěřovat. Přirozeně, pokud eh, budou existovat důkazy, že docházelo k porušování lidských práv, tak musí nastoupit eh, Um, vyšetřování, které bude odpovídat evropskému a mezinárodnímu právu. Nicméně um, my nemáme pravomoc ani takové vyšetřování vést, ani nahradit nějaké orgány vyšetřovací, ale spíše tedy jenom motivovat uh, orgány k tomu, aby takové vyšetřování zavedly. Nyní paní Etwell. Yes, <coughs> chair. <coughs> My voice isn't getting any better. Děkuji, pane předsedo um, paní Sofie, tady hovoří Sofie Inveld. Eh, děkuji za slovo. Nejprve bych chtěla stručně reagovat na kolegu Enčiu. Byla předložena celá řada pozměňovacích návrhů a já doporučuji, abychom ty rumunské nepodpořili, protože zde hovoříme o velice závažných eh, podezřeních. A my nevycházíme pouze z médií, protože těmto věcem se už věnujeme několik let. Je pravda, že se jedná o politické šetření, je pravda, že my zde nejsme soudem. A protože nejsme soudem, tak nemusíme předkládat nějaké důkazy. Nemůžete však popřít eh, celý systém různých indicí, které k tomu vedou, protože zde je relevantní to, aby lidé nesli zodpovědnost za své činy a je důležité, aby evropský kontinent, evropské společenství a evropská rodina nebyli komplici eh, v porušování lidských práv a mezinárodního práva a ať už, se, ať už k těmto eh, věcem docházelo ve vaší zemi či v mé zemi, to přece vůbec není důležité. Zatím ta mm, země, kterou zastupuji já, ta zatím nebyla příliš hledáčkou pozornosti, ale eh, je prostě důležité, aby všichni, kteří nesou odpovědnost, eh, za to nějak byli pohnáni k odpovědnosti, abychom všichni mohli začít znovu s čistým štítem. Pro mě je zde důležitější eh, podpořit morální integritu Evropy, a to se přece týká všech zemí, eh, vaší země, ale i Spojeného království, Nizozemska, všech zemí. Takže eh, nechci, abychom škrtali odkazy na nějaké ehm, nebo abychom vlastně jmenovali nějaké konkrétní země, protože se prostě jedná o všeobecné záležitosti. Pak mám ještě jednu otázku, která se týká strukturálních věcí. Hovoří se o uh, mnoha podrobnostech. Myslím si, že už si všichni udělali obrázek o tom, co se děje. Takže jak to bude s touto zprávou? Členské státy naprosto ignorovaly ty předchozí zprávy, vůbec je to nezaujalo. A já chci říci, že když se podívám před sebe, tak já zde žádné poslance dnes nevidím. Tam eh, se tedy hlásí Michael vzadu, zdravím tě. Ale co ti ostatní, ty, ty nezajímá tato dnešní diskuse? Takže zajímá mě, jak to, že je dnes tento sál prázdný. Přece zde hovoříme o Eh, do, pošlapávání lidských práv, k němuž dochází na evropské půdě, to je nesmírně závažné téma. Spravodajka o něm zde hovoří a přitom vlastně zde je pouze hrstka posluchačů. Takže eh, mm, domnívám se, že my, Evropané, musíme zásadně odmítnout to, abychom jaksi strkali hlavu do písku. Evropská, Evropské společenství um, musí čelit eh, zločinům, k němž docházelo na území Evropy. A nyní paní Latford a poté ještě znovu vy. Takže nyní paní Latford. Velice děkuji za slovo. Eh, já jsem stínovou zpravodajkou a také jsem autorko stanoviska za výbor AFET, které s tím souvisí. E, souhlasím do velké míry s tím, co právě řekla Sofie. Domnívám se však, že můžeme najít nějaký východ, nějaký mm, únik z této situace. Je pravda, že se jedná o citlivé záležitosti, musíme najít nějaký citlivý přístup. Ve svém stanovisku jsem usilovala o to, abych se vyjadřovala takovým způsobem, aby, eh, abychom nehovořili o nějakém eh, systematickém, nebo abychom hovořili o, o systematickém porušování, o systematickém eh, vydávání, k němuž docházelo v Evropě. Nicméně ještě je důležité, aby to vše bylo potvrzeno Eh, jednotlivé členské státy, které jsou nyní v podezření, musí být vyšetřeny a musí se všechna ta podezření, ať už se objevila v médiích nebo v mezinárodní komunitě, nebo zde byla nějaká svědectví poškozených obětí, nebo ať ta svědectví pochází od bývalých agentů CIA, tak prostě tato všechna podezření se musí prošetřit. A Chtěla bych říci, že eh, dokonce, jak jste hovořil o těch eh, článcích novinách, tak v novinách, tak například v mé zemi eh, bylo zahájeno soudní stíhání na základě článků v novinách Guardian. Takže právě proto, že v článku Eh, novina, novin Guardian se vlastně hovořilo o nějakém podezření a na základě toho bylo zahájeno trestní stíhání. Takže já se nemyslím, že bychom eh, to měli nějak ignorovat. Máme zde prostě investigativní žurnalistiku. Eh, víme, že třeba Washington Post také in, in, psal různé články. A spousta těch informací vypadala tak, že s tím v podstatě Bílý dům eh, do velké míry souhlasí. Takže chci eh, říci, že zde nejde o konkrétní země, jde mm, někdy vůbec nebylo možné, aby v těch parlamentech třeba, aby v jednotlivých zemích proběhlo zvláštní šetření protože v mé zemi například eh, eh, vlastně to vyšetřování spíše podléhalo prezidentovi než parlamentu, což už tedy není možné. Eh, jsem si jistá, že zpravodajka bude usilovat o to, aby všechny pozměňovací návrhy vzala v úvahu, aby je tam všechny nějak začlenila. Ale nemůžeme říct si, že vlastně se nic nestalo, že se nikdy nic nestalo. Uh, a je zapotřebí, abychom eh, hovořili o tom, co se stalo, zda to bylo dobře vyšetřeno. A souhlasím se Sofí, že jsme v tom všichni, jsme všichni na stejné lodi v Evropské unii. A i když k těm věcem nedocházelo třeba na eh, území vašeho členského státu, tak prostě jde o to, že Evropská unie učinila něco špatného a to by se už nikdy nemělo opakovat. Doufám, že tedy nalezneme nějaký způsob, jak nakonec získat podporu napříč celým politickým spektrem, snad i skupiny EPP, snad i skupina ECR. V únoru 2009 jsme také podepsali usnesení, které se týkalo eh, vazebního zařízení v Guantanámu, které také získalo velkou podporu v plénu a víme, že nakonec to mělo dopad, eh, že nakonec tedy to přineslo výsledky. Nicméně je, ty kompromisní pozměňovací návrhy také eh, mají své limity. Myslím, že bychom se měli pokusit dostat se ehm, prokousat se tím dokumentem a využít tedy jazyk, i když je to všechno, využít tedy dobré formulace, i když jsou to citlivé záležitosti. A ještě chci si říci, že nemůžete po nás chtít důkazy a zároveň nějaký verdikt. Prostě nejprve je zde určité obvinění nebo podezření a teprve poté eh, můžete po někom chtít důkazy. Prostě takhle to je. Nejprve jsou zde určitá podezření a je zapotřebí je vyšetřit a k tomu zatím v Evropě nedošlo. Eh, předseda. Ano, tím jsme vlastně už eh, ukončili eh, diskusy o těchto pozměňovacích návrzích, i když ještě, pak ještě dáme slovo panu Enčiu. Precizez, poate nu s-a înțeles foarte bine, poate din... Děkuji, já jsem chtěla jenom některé věci upřesnit, možná, že jste něco tak přesně nepochopili, jak jsem to říkal. Já nejsem proti tomu, aby byla hájena základní práva občanů, ať už pocházejí z Evropské unie nebo z jiných zemí. A já bych rád poukázal jenom na několik velice jasných případů. Paní Inet Feld říkala, že existují evidentní důkazy, že existují jasné důkazy a Jaké důkazy to tedy jsou, pokud je máte vy k dispozici nebo někdo jiný, tak je prosím předložte, běžte s nimi za eh, rumunskými orgány, přestupte před eh, rumunský parlament, ať zřídí vyšetřovací výbor, až to bude všechno dokázané, tak to bude tak, jak si to přejeme, budeme schopni dokázat a prokázat, že došlo k porušení lidských práv. Jistě analýzy jsou politického charakteru, ale já si myslím, že zde překračujeme určité politické hranice a dostáváme se zde i do oblasti, která spadá pod kompetence soudu. Nemůžeme přece vycházet z toho, co napsal nějaký novinář někde v nějakých novinách nebo v nějakém časopise a potom celý svět nebo všichni nebo parlament musí tvrdit, ano, toto je ta absolutní pravda, tak to nelze přece pracovat, toto nemůžete prohlásit. Když eh, chcete, aby se to dostalo na eh, světlo, tak se musíte prostě obrátit přímo na daný členský stát. Já potřebuji vědět, co se stalo, zda došlo k vyšetřování nebo ne. Pokud bude prokázáno, že něco tam není správně, tak Rumunsko nebo jiný stát, eh, který je uveden eh, v tom dokumentu, tak i když nebude proti němu nic prokázáno, tak E, to bude určité utrhání dané země. A já souhlasím s tím, co říká paní Latford, ale já bych ji rád požádal, že pokud e, probíhá vyšetřování a provádějí je instance, které musí e, dokončit toto vyšetřování a pokud nakonec toho vyplyne, že to, co bylo napsáno, není pravda, tak co pak s tím uděláme? nemůže jen tak, nemůžete jen tak tvrdit, že je to napsané v novinách, takže tak to je. Ne, musíte si také uvědomit, jak se chová rumunský tisk. Je jasné, že my se nestavíme proti lidským právům. My jsme proti porušování lidských práv, nicméně v této zprávě nemůžeme nic říct stoprocentně o pravdě, pokud nevíme, co ta pravda je. Pokud se něco stalo, tak je třeba to vyšetřit. A budou-li jasné důkazy, tak jak o nich hovořila paní Netfeld, tak je prosím předložte, pak je zanalizujeme, možná zjistíme určité skutečnosti a podle toho potom můžeme udělit trest podle vnitrostátního nebo mezinárodního práva. Ano, řekl jste to naprosto jasně. Nyní se vrátíme k paní zpravodajce, aby zohlednila to, co bylo řečeno. Prosím. Ano, chápu stanovisko kolegů. Myslím si, že v zásadě tady chybí odkaz na parlamentní vyšetřování v Rumunsku. To je pravda, ale e, není pravda, že bychom nezmínili vůbec závěry tohoto to, řešení. V úvodním ustanovení budou závěry tohoto řešení. Nicméně toto šetření jak bylo provedeno, zda to mělo veřejný charakter či ne tohoto eh, řešení nebo toho vyšetřování, veškeré dokumenty, které byly poskytnuty, to bylo předmětem kritiky a ne ze strany novinářů. Kdo by chtěl vědět, co se skutečně děje v Rumunsku a co nenaplnili rumunské orgány. Není to obvinění ze strany poza novinářů, je to pouze například Komise pro prevence mučení, jsou tady různější zprávy, také zpráva OSN. Takže zcela jistě nemůžeme to jenom tak eh, přijmout. Rumunsko říká, že to je zavřená věc, ale není to pravda. Probíhají tady další šetření, soudní procesy, čekáme také na výnos Evropského soudu, takže se dějí věci. A například eh, Rada Evropy, OSN, tyto dva orgány došly k závěru, že skutečně jsou tady určité důvody, které vedou k opětovnému ošetření, otevření šetření. A to je důležité. Máte pravdu. My nebudeme provádět žádné šetření. Nejsme to my, kdo bude zjišťovat nějaká fakta. Ale říkáme, že jsou tady otázky bez odpovědí, že to není dostatečně transparentní, účinné, to můžeme snad říci. A můžeme povzbudit, a to je myšlenka této zprávy, povzbudit členské státy, nejenom je stigmatizovat, to je důležité. E, ne, že budeme všechny pranířovat, a v podstatě to říkali i předřečníci, že se to týká evropských, eh, celé Evropy. Je důležité, aby Rumunsko přispělo k evropským snahám, abychom nastolili spravedlnost a abychom viděli, co je pravda. Podobně jako Polsko, Litva, Velká Británie, Španělsko, celá řada členských států. Takže je to princip solidarity a spolupráce. A je to také povinnost. Vůči Evropské unii musíme vnést světlo do těchto věcí. Takže Rumunsko nemůže ukončit svoji práci, je tady celá řada elementů, například ta tajná věznice. Není to pouze nějaký jeden novinář, který by eh, neustále šťoural do Rumunska, ale zapadá to do celé řady jiných informací, které uvádějí nejrůznější subjekty, například je tady Komise na prevenci mučení, která se k tomu vyslovila, takže nemůžeme to brát na lehkou váhu, ani tedy nemůžeme říct, co je důkaz, protože je to vyšetřování, kterou požadujeme a chceme vědět, zda tam jsou nějaké důkazy nebo ne. Čili není na nás, abychom to posoudili, je to skutečně vyšetřování, které musí dojít ke konkrétním závěrům. Je tady více než 100 pozměňovacích návrhů, které se ubírají tímto směrem, to znamená, abychom nepolevovali, abychom eh, povzbudili, abychom tedy neřekli, že se to všechno vyřešilo, uzavřený případ, ale je důležité, že nesmíme popírat eh, realitu, danou situaci a také se nesmíme říkat našich odpovědností. Jsem ochotná probrat veškeré pozměňovací návrhy, ale nechci hovořit eh, o základu, který naznačuje, vy. naznačujete vy, protože by nás pak nikdo nebral vážně a Evropský parlament, pokud se vyslovuje k těmto otázkám, tak musí být eh, důvěryhodný, respektovaný a musí formulovat taková doporučení, která povedou k tomu, že se situace prostě změní. V případě Rumunska, aspoň doufám, situaci náležitě změníme. A čím dříve rumunské orgány budou jednat, tak tím líp. Pokud eh, Litva opětovně zahoje šetření, například eh, Eurokol eh, se může podívat na spoje. Rumunsko, Litva, Albánie, je to úplně jasné. Takže skutečně takovéto stanovisko je naprosto neudržitelné. To bych vám, pane kolego, chtěla říci. Děkuji, takže slibuji, kompromisní návrhy. Také vás eh, chci ujistit, že jsem ochotná s vámi probrat eh, vše, cokoliv s vašimi kolegy, spolupracovníky, abychom dospěli ke stanovisku, které bude skutečně užitečné a bude bráno vážně a doufám, že díky tomuto rozhodnutí se věci prostě pohnou. Děkuji ještě jednou, paní zpravodajko, ještě pan Enčiu, chcete k tomu něco říci? să fiu obraznic, dar uh, consider că să spui... Já už nechci, nechci být tedy nějak nezdvořilý, ale pokud pokud paní Flotres řekla, že má, mé stanovisko není seriózní nebo vá, že nejsem vážený, tak to se mi nelíbilo. Paní Flotre, ne, já jsem řekla, že musíme všichni prostě postupovat seriózně. Řekla jsem, že vy byste nebyl seriózní. Předseda. A, ano, takže snad jsme si to již vyjasnili, takže nešlo o, nějaký, o nějakou osobní poznámku nebo nějaké... Jde prostě o to, abychom e, všichni společně se zasadili o vážnost této zprávy. A tím se dostáváme na závěr dnešního Eh, zasedání. Chtěla bych, chtěla bych poděkovat všem, kteří jste přežili celé tyto dva dny a kteří jste zůstali až do posledních minut. A příští schůze se koná 9. července, pokud se nemýlím. Ano, je to 9. a 10. července a už vám tedy pouze popřeji hezký večer.